zu nehmen meine damen und herren! Vážené kolegyně, vážení kolegové, deset dní poté, co tajfun Haiyan zničil velké území Filipín, zůstává situace 100 tisíců přeživších dramatická. Znáte všichni záběry zoufale čekajících lidí, kteří nemají pitnou vodu, nemají co jíst, kteří musí přespávat pod širým nebem. Začala nabíhat podpora, ale nadále některá území postižená katastrofou jsou oddělená od světa a panuje zde nepředstavitelný chaos. Musí se bojovat proti hromadám trosek a proti epidemiím. Stále se nalízají mrtvé, mrtví, lidé jsou ne, nezvěstní a bojují o život. Země je odkázaná na pomoc zvenčí a mezinárodní společenství musí udělat vše, co je v jeho silách, aby pomohlo lidem v jejich nouzi co nejrychleji. Také na výstavbu zničených měst a vesnic jsou lidé odkázáni na naši solidaritu. Evropská unie se zavázala poskytnout jak humanitární pomoc aktuální, tak dlouhodobou pomoc při obnově země, ale vzhledem k zdrava, dramatické situaci musíme udělat více. 11 milionů lidí na Filipínách je postiženo dopady tajfunu. Tato čísla jsou skutečně dramatická. 660 tisíc lidí přišlo o své domovy. Podle údajů Mezinárodně Červeného kříže se stále ještě pohřešuje na 22 tisíc osob a četli jste, počet mrtvých je vyšší než 2500 a humanitární organizace uvádějí, že tato čísla rozhodně ještě budou stoupat. Jménem Evropského parlamentu chci eh, říci, že my jako Evropský parlament uděláme vše, co je v našich silách, abychom pomohli při eh, vybudování země. Dámy a pánové, ještě se mnou sdílíte solidaritu s rodinami a obětmi. A já bych vás požádal, abyste se pozvedli k jedné minutě ticha. Herzlichen Dank. Děkuji vám. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem velice potěšen, že zde mohu uvítat 150 eh, žákyň a žáků z 33 zemí, kteří se účastní scholy Euronest 2013. Účastnili se Euronest scholy. Srdečně vás zde vítáme. Zwei Tage lang haben die jungen mladí lidé, po dva dny jsou z Armenie, Azerbajžánu, Běloruska, eh, Ukrajiny, Moldavska a Evropské unie a diskutovali zde v Evropském parlamentu o klíčových otázkách východního partnerství. Účast mladých lidí na demokratickém vývoji a diskutovalo se také o energetické účinnosti a celé řadě dalších témat. Jsme rádi, že jste se zapojili a rád bych vám poděkoval za ty živé diskuse, o kterých jsem byl informován. Slyšel jsem, že váš entuziasmus eh, v diskusích byl srovnatelný s tím, jak zde probíhá práce v Evropském parlamentu s našimi kolegy, takže já vám děkuji a přeji vám mnoho úspěchů. Zasedání přerušené 24.10.2013 tímto pět eh, zahajuji v jeho pokračování a je zde dotaz kolegy Stýra. Prosím. Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče, jutro... Vážený pane předsedo, dnes ráno 100 tisíc lidí pochodovalo Vukovarem. A to na památku skutečnosti, že toto město před 22 lety eh, eh, bylo zničeno. Eh, je to vlastně eh, poprvé, co si připomínáme tuto událost ve Vukovaru po té, co eh, eh, Srbsko přistoupilo nebo se přidružilo k EU a to je také důvod, proč je zde několik hostů. Já bych chtěl vyzvat vás všechny, abyste projevili respekt a úctu těm, kdo padli ve Vukovaru a měli bychom nyní žít v míru v sjednocené Evropě. Děkuji. Děkuji vám, pane Stýre, za tuto informaci. Zápis a přijaté dokumenty zasedání ze 24.10. jsou k dispozici. Máte k tomu nějaké námitky? Není tomu tak, takže zápis je schválen. Nyní sdělení předsedy. Příslušné orgány Německé spolkové republiky mě informovali, že paní Gabriele Stauner byla s účinností k 2013 a paní Hiltrud Barajer s účinností 31.10.2013 byli zvoleni. Paní Stauner nahrazuje paní Weiskerber, paní Breyer nahrazuje paní Katarínu Brandner podle článku 7 odstavce 1 o zavedání všeobecných voleb poslanců Evropského parlamentu a článku 4 odstavec 1 a 4 jednacího řádu našeho parlamentu. Paní Stauner 30 akceptujeme volbu paní Šlaudr 30.10. a paní Brajer 31.10. tímto na vědomí a já kolegyně zde srdečně vítám a chtěl bych připomenout, že paní Štalner a paní Brajer podle jednacího řádu s plnými právy se účastní zasedání našeho parlamentu, dokud nebude jejich mandát rozporván. Předtím musí ale písemně prohlásit, že nevykonávají žádnou funkci, která by byla v rozporu s výkonem funkce poslance Evropského parlamentu. Příslušné polské orgány mě předali výzvu k eh, zrušení šim, imunity Tadeuše Šimanského a to bylo předáno výboru Jury. Frakce EPP a EFD Eh, mi předali žádosti o jmenování do výboru a tento seznam bude jen zasedání zveřejněn. Pokud proti tomu zápisu nebude podána námitka, tak tato jmenování budou považována za schválená. Příslušný výbor vydal opravu k textu, který byl přijat Evropským parlamentem. Podle článku 216 článek 4 jednacího řádu je považován za akceptovaný, pokud do 24 hodin nepožádá jedna frakce nebo alespoň 40 poslanců, aby se o něm hlasovalo. Text najdete na stránce Sounds on Direct a zápis bude zveřejněn v průběhu této schůze. Podle článku 74 jednacího řádu tuto středu budu předsedou rady pod, podepisovat 10 aktů, které eh, proběhly v rámci Eh, legislativního řízení a tyto dokumenty budou zveřejněny v rámci tohoto zasedání. Nyní se dostáváme k programu jednání, který konference předsedů podle článku 173 jednacího řádu byl přijat 13. Eh, obdrželi jste frakce zelených, má žádost týkající se vyjádření komise na téma TIP. Ano, omlouvám se také ještě něco k hlasování o víceletém finančním rámci. To jsou dvě různé záležitosti. Ano, to se dostaneme, až budeme řešit středu, říká předseda. Já jsem jenom chtěl říct, že jsme se k tomu také přihlásili, říká pan Kohn-Bendit.